Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Dámy a pánové, kolegové, vítám vás všechny na tomto eh, zasedání výboru pro zahraniční věci. Už je 15.09 hodin, takže bychom opravdu měli začít. Přijdeme k přijetí pořadu jednání. Má někdo připomínky? Nemá, takže pořad jednání je přijat. Druhý bod schválení zápisu ze schůze konané dne 29. listopadu 2016. Pokud do konce této schůze nepodáte žádné připomínky sekretariátu, bude schválen. Bod tři sdělení předsedy já sdělení nemám, takže přecházíme rovnou k bodu čtyři, což je výměna názorů s norským ministrem zahraničních věcí Dámy a pánové, je mi, velkou, je mi velkým potěšením povítat, přivítat zde pana Borga Brenda, ministra zahraničních věcí Norska. Přišla s ním i norská velvyslankyně u Evropské unie. Já si vážím toho, pane ministře, že jste mezi nás přišel, že se s námi pobavíte o mezinárodních otázkách, které jsou v tuto chvíli aktuální. Zaměříme se na arktický region. To vlastně také v souvislosti s zprávou, která je předkládána spolu s výborem Envy o eh, tomto regionu. Norsko bylo naším eh, velmi eh, dobrým a spolehlivým spojencem řadu desetiletí. Také se eh, je vlastně zaintegrováno do vnitřního trhu a celé řady evropských politik. Před tímto zasedáním se pan ministr se mnou sešel. Dohodli jsme se na tom, že on přednese svůj projev, který bude trvat asi 15 minut. Potom budeme mít příležitost se vyjádřit k tomu, co říkal a klást mu otázky. Takže první kolo, eh, tedy dnešní schůze, zakončíme ve čtyři hodiny. Eh, kromě toho se chceme také potom pobavit o eh, otázkách vnitřního trhu, o misích CSDP a o otázkách mezinárodních věcí, například procesu smíření mezi Palestinou a Izraelem, takže je opravdu řada věcí, o něž nás zajímá eh, názor eh, pana ministra. Takže, jak už jsem říkal, velkou prioritou um, Norska je tedy právě eh, severní eh, polokoule a tedy eh, konkrétně otázka prostředí na Arktidě. Takže já už vám bez dalšího otálení předám slovo. Mnohokrát děkuji, pane McAllister, děkuji vám, rád bych vám také pogratuloval k vaší nové pozici předsedy výboru AFET. Je to pro mě velké privilegium, že jste mě dnes pozvali na zasedání tohoto výboru. Jsme blízkými spojenci, jak už to zdůraznil i pan předseda. Spolupracujeme tedy prostřednictvím vnitřního trhu. To je tedy jedna velmi důležitá sféra, ale v dnešní době je také potřeba zdůraznit, že Evropská unie představuje mnohem více než pouze vnitřní trh. Je to struktura, na níž jsme se dohodli po druhé světové válce. Začali jsme tedy s unii eh, uhlí a ocely, která se potom vyvinula v Evropskou unii, která nás také chrání před protekcionismem, nacionalismem, populismem. A řekněme, že je to vlastně záruka toho, že Evropa je kontinentem, kde základem naší spolupráce je právní stát. Také nám jde o to, abych, abychom neopakovali některé chyby z minulosti v budoucnosti. Proto je pro nás velmi důležitá spolupráce mezi Evropskou unii a Norskem. Proto také chci velmi silnou dynamickou Evropskou unii, která bude schopná nakládat se všemi výzvami, jimž čelíme. Jak už říkal Winston Churchill, čím dále do budoucna hledíte, tím dále vidíte. A já se opovažím tvrdit, že bez Evropské unie by Evropa byla mm, mnohem riskantnější, mnohem slabější a měla by mnohem větší problémy čelit všem těm výzvám, kterým v dnešní době čelíme. A všichni z nás to pocitujeme. Dnes se tedy potýkáme také s velmi těžkou situací v Evropě. Geografická vzdálenost neznamená jenom to, že vlastně jsme vzdáleni problémům. Zahraniční politika se nyní stává i vlastně domácí politikou a realitou a to je vlastně základem pro spolupráci. Protože všem těmto výzvám nyní už musíme čelit společně, protože opravdu jsme na jedné lodi a je potřeba, abychom se snažili dosáhnout světa, kde není vítězů a poražených, ale kde opravdu vítězem může být každý. A proto nám jde o to, eh, abychom spolu utvářeli budoucnost Evropy. A jak už jsem říkal, potřebujeme k tomu převzít více zodpovědnosti i za vlastní bezpečnost. To je zásadně důležité, protože v téhle oblasti určitě můžeme udělat více. Můžete se spolehnout na Norsko. My jsme plně zavázáni evropské spolupráci i když víte, že nejsme plným členem, ale jsme velmi úzce navázáni na Evropskou unii prostřednictvím eh, dohody EHP, prostřednictvím šengenské eh, dohody, prostřednictvím vnitřního trhu a eh, také řady dalších politik. Věřím také, že jsme zemí, která přispívá v letech 2014 až 2021 Norsko poskytne asi 2,8 miliard eur na podporu 15 eh, eh, evropských členských zemí prostřednictvím nejrůznějších grantů, tak abychom také podpořili větší konvergenci eh, v ekonomiky v rámci Evropské unie. Takovým Eh, takovou tady věcí, která nad námi všemi visí v této místnosti, je určitě Brexit. To je prostě něco, co si musíme přiznat. Brexit bude mít dopad na celý kontinent, včetně Norska. A přichází právě v době, kdy jsme měli využít všechny své zdroje, které máme pro um, řešení eh, externích problémů, které máme vlastně v Rusku, například problémy s lidskými právy, Turecko, Eh, potom otázka migrace, ekonomická, sociální migrace, celá situace, která se týká Magrebu, Sahelu. Máme také eh, novou vládu, v, eh, novou administrativu v Americe, takže ta také přináší nové reality a k tomu ještě Brexit. Takže tohle to všechno jsou témata pro nás, a jsme tedy vděční za to, že třeba USA se jasně vyjádřilo o tom, že e, nás budou informovat. Velká Británie, e, že Spojené království Velké Británie se Norské taky vyjádřilo, že nás budou respektovat o nejnovějším vývoji. Takže e, to byla tedy jedna velmi důležitá oblast. Druhá důležitá oblast je právě Arktida. Jak už zmínil pan předseda, Já bych eh, pogratuloval mm, jednak komisi, jednak parlamentu za práci, kterou jste odvedli mm, na tématu Arktidy. Arktida se nyní rychle mění a eh, ochrana životního prostředí na Arktidě je obrovsky důležitá a musí se propojit eh, s otázkami ekonomickými. Arktida je region, kde e, vlastně jde o mezinárodní spolupráci, stabilitu, mír a předpověditelnost. My jsme e, zaznamenali například to, e, jaké, jaká restriktivní opatření navrhla Evropská unie na základě invaze na Krym na druhé straně potřebujeme spolupracovat s Ruskem právě na severu. Potřebujeme například spolupracovat v těch environmentálních otázkách. Eh, dále máme otázku třeba jaderné bezpečnosti, kde je potřeba spolupráce. A já si myslím, že tady vlastně jde také o, zprávy, eh, o zprávu eh, největších Eh, rybích hejn, které vlastně eh, vůbec jsou. V minulém roce došlo k mm, eh, vlastně vytěžení asi milionu tun kaviáru právě na severu. A to vycházelo z rady mm, vědců, kteří se k tomu vyjádřili. Já si myslím, že právě díky tomu, že se řídíme radou vědců, tam ještě vůbec nějaké ryby plavou. Takže říkám, s Ruskem v téhle oblasti spolupracujeme, ačkoliv tam samozřejmě také dochází k určitému napětí většímu než v minulosti. Cílem eh, norské politiky pro Arktidu je, aby eh, tento region byl ehm, aby tam panoval mír, abychom eh, mohli předpovědět, jak se bude situace vyvíjet do budoucna. Já si myslím, že to je velmi důležité i pro národy, které zde žijí. Eh, právním rámcem je tedy námořní zákon. To je jakousi ústavou Arktidy. Je to vlastně tedy samozřejmě vždycky základ um, jakékoliv spolupráce. Tady vlastně jde taky o mezinárodní právo, které je obrovsky důležité. Eh, jde nám také samozřejmě o společné zájmy a respektování mezinárodního práva společně. Eh, pět států, eh, které vlastně jsou přímo dotčeny tímto regionem, se dohodly, že se budou řídit právě rámcem, který byl stanoven mořským právem, či také úmluvou o mořském právu. Komise předložila zprávu, i vy v parlamentu se předložili zprávu k tomuto regionu a z toho jasně vyplývá, že v následujících letech bude eh, rostoucí eh, poptávka po zdrojích, eh, po zdrojích z Arktidy, například potřeba proteinů pro, uži, pro výživu 7 miliard lidí na Zemi bude určitě obrovská. A, e, takže rostoucí globální populace bude potřebovat více jídla, energie, minerálů a e, celkově zboží, které bude potřeba e, dovážet mezi, mezi jednotlivými kontinenty. Takže je jasné, že poroste poptávka a tuhle tu poptávku tedy musíme nějakým způsobem napojit na otázky eh, emisí CO2 a vůbec negativních dopadů na životních prostředí. Já si myslím, že právě Arktida by nám mohla pomoci vyřešit řadu z těchto výzev, protože Arktida je hlavně eh, oceán. Eh, tady vlastně oceán slibuje celou řadu možností pro zelený vývoj, využívání Eh, zdrojů v této oblasti. A to je vlastně také jakýmsi základem naší ekonomiky. Já vám zde právě chci říct, pokud eh, nemáte lidi, kteří žijí na Arktidě, eh, možná dva, tři tisíce lidí, to je jedna věc, ale já vím, že pan předseda, vy také víte, že Norsko využívá zdroje oceánu na Arktidě už více než 10 tisíc let. více než 10% našeho obyvatelstva, vlastně nikdo jiný v této situaci není, žije za polárním kruhem. A 80% norského eh, mořského, eh, tedy mm, území se nachází za polárním kruhem eh, naše vývozní zisky právě pochází zejména z aktivit, které se pojí s využíváním mořských zdrojů. Právě proto máme velký zájem na tom, abychom podpořili udržitelné, udržitelnou zprávu moří a oceánů v tomto regionu. celá desetiletí jsme, nám šlo vlastně o zprávu, která by vycházela z udržitelné zprávy eh, ekosystémů v tomto oceánu. Asi před 12 lety jsem byl v, zde v parlamentu a předkládal jsem první bílou knihu o ekosystémech, které jsou podkladem pro zprávu oceánů, pro nakládání s oceány. Tehdy jsem byl ministrem životního prostředí. Evropa to potom zase zpracovala. Zase vždycky vycházíme z přístupu eh, vědeckého a eh, jde nám tedy o udržitelné nakládání se zdroji. Velmi důležité je zde zdůraznit, že opravdu je možné skombinovat eh, rybolov, mm, eh, zemědělství eh, a také dopravu po moři s čistým životním prostředím. Právě Arktida je jedním z nejčistějších zatím regionů na Zemi. Takže tohle je opravdu něco důležitého, o co se můžeme podělit. Pane předsedo, eh, tolik bych asi řekl k Arktidě a teď ještě ke spolupráci mezi EU a eh, Norskem, co se týče zahraniční politiky a eh, dalších oblastí politiky, to já si myslím, že zde opravdu ta spolupráce je úzká. Budeme hostitelem skupiny HLC, která se tedy zaměřuje na Palestinu. Izrael. Tady je opravdu to je jako taková platforma, kde se zástupci těchto zemí mohou setkat a pobavit se vlastně i o zvyšování výnosů na palestinské straně, jak, jak budovat instituce, které jsou potřeba v Ramala. Také už se spolupracujeme v otázkách eh, Syrie. My jsme například iniciovali konferenci o Syrii, která proběhla eh, minulý rok v únoru společně s Německem, eh, Spojeným královstvím a Kuwaitem. Zatím nikdo nenavrhl eh, následnou konferenci, eh, která ale by se měla věnovat otázce, zda se všichni, za všichni dodrželi ty sliby, které padly právě minulý rok. I nadále budeme tedy spolupracovat na politických řešeních, na podpoře Stefana Demastury v této oblasti také úzce spolupracujeme v otázkách Libie, Kolumbie, Také se s vámi rád pobavím o tom, co bychom nyní měli dělat eh, v otázkách eh, Kolumbie a také samozřejmě je velmi důležitá otázka západního Balkon, Balkánu. To může být právě eh, další výzvou pro nás, pro všechny. Takže děkuji za pozornost a těším se na vaše reakce a zajímavou diskusi. Děkuji, pane předsedo. Thank you, minister. Děkujeme, vážený pane ministře Brentné, za toto úvodní slovo. A nyní První kolo otázek každá politická frakce bude mít možnost vystoupit jednou. Navrhuji dvě minuty na řečníka, poté můžeme mít ještě druhé kolo. Pan Michal Galer za EPP, který je zároveň stínovým zpravodajem u zprávy o arktické oblasti, bude první. Děkuji, děkuji za slovo, vítám vás. Pane ministře, sedím zde. Děkuji vám za to, že jste se zmínil o arktické oblasti, kromě těch jiných záležitostí. Já jsem byl zpravodajem v posledním volebním období a v té době jsme měli možnost navštívit Homefest a snoubit na vaše pozvání a zúčastnit se zároveň takové výzkumné výpravy na lodi v tomto arktickém období, to bylo velice zajímavé a i v tomto období se rovněž této arktické oblasti se zájmem věnuji. Já vím, že jste byl ministrem pro životní prostředí, nyní jste ministrem pro zahraniční věci. A já jsem vždycky tvrdil, že když se podíváme na arktickou oblast, že by ten přístup měl být vyvážený a vzít v potaz všechny záležitosti environmentální, výzkumné, lodě, přeprava. A myslím si, že tento holistický přístup je důležitý. Nyní se trošku zaměřujeme více na environmentální oblast, možná je to i trošku ve vašem zájmu. A moje otázka zní, když lidé se podívali nebo podívají na náš návrh zprávy. Rád bych vás požádal, abyste nám i vy řekli, Zda si myslíte, že v některých oblastech jsme možná překročili naše kompetence? Já jsem se toho trošku obával, že sice máme skvělé nápady pro kteroukoliv část světa, některé z našich členských států, tři například, jsou Eh, z našich členských států jsou součástí Arktické rady a mají území nad polárním kruhem, ale v podstatě vlastně eh, tím, že eh, Grónsko už není součástí EU, tak tam nemáme žádné pobřežní oblasti. A právě proto bych se chtěla zeptat, zda si myslíte, že jsme možná v této zprávě překročili trošku naše právomoce? Možná bychom to mohli ještě nějakým způsobem upravit. Děkuji. Děkujeme. Za sociální demokraty pan Oigefond. Děkuji za slovo. Děkuji za to, pane ministře, sedím zde, že jste mezi nás přišel, že jste zde vystoupil. Vy jste v podstatě nasítil spíše takový růžový obrázek vztahu vaší země s Ruskem. Mě to dost překvapilo, když jsem vás poslouchal. Já jsem hm, Víte, spíš mám takový pocit, že z evropské strany jsou ty vztahy s Ruskem tak zhoršené, že není vlastně možné z žádné země si vyslechnout nic pozitivního. Takže mě to překvapilo, možná dokonce i potěšilo, že existuje relativně dobrý vztah mezi touto zemí a Norskem. Já jsem se podíval, já nevím, zda znáte tu, ty, ten televizní seriál, norský seriál Occupies, tak eh, já nevím, o čem hovoříte, hovoří, asi nevíte, o čem hovořím, nebo ano? tak v tomto seriále je spíše nesmírně smutný obrázek toho, jaké má Rusko zájmy ve vaší oblasti, takže mě to při nejmenším překvapilo, to, co jste nám řekl. Kdybyste byl tak hodný, tak bych vás poprosil, kromě životního prostředí, na kterém nám všem záleží, i Rusku, i nám, ale jak teda vy vnímáte tyto vztahy do budoucna? A druhá otázka, Brexit. Já vám to asi nemusím vysvětlovat, ale hodně se v poslední době hovoří o tom, že Británie by mohla sledovat nebo následovat cestu vztahů Norska z EU. Proto se ptám, zda máte nějakou představu o tom, zda by to bylo dobré pro obě tyto země, jak vy na to nahlížíte, kdyby šli vaším směrem. Děkujeme. Charles Tenok je dalším řečníkem za EKR. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, sedím zde. No, k tomu, co řekl socialistický kolega, Norsko má jakožto na to stát s Ruskem, tak nemá jinou možnost, než aby měli dobré vztahy s tímto ruským medvědem. To je jenom poznámka ke kolegovi. Brexit já jsem chtěl zůstat, byl jsem na straně zůstat, bohužel naší straně to nevyšlo, je mi to líto a já doufám, že Brexit bude tak měkký, jak je to jen možné a že to bude vlastně N plus 1 model, to znamená, že budeme schopni podepsat EA dohody, EFTA dohody a zůstat v celní unii. K tomu, co řekl socialistický kolega, zdá se, že tomu tak nebude. Paní premiérka Kamejová v parlamentu řekla jasně, že Británie půjde cestou tvrdého Brexitu a nebude ani součástí FT, ani EHS. Jedna konkrétní otázka. Uvítalo by Norsko to, aby jsme jako Británie zůstali v EHS a aby jsme se připojili k EFTě, protože bylo řečeno, ale já jsem to tak slyšel ze stran vaší vlády, že se Nosko obávalo toho, že by Británie využila veto, pokud jde o otázky jednotného trhu, protože EHS 3 je plně mezivládní organizace a že tam veto je možné a ty tři země, které nejsou součástí EU, by mohly postupovat tímto způsobem. A dále je to volný pohyb osob. Bylo nám řečeno, že ty čtyři svobody jsou něco, o čem se nesmí již vyjednávat. Já jsem konsultoval právníky a proto bych se rád zeptal na politický názor z vaší strany. Jedna, jedna, dvojka, tento článek, který je součástí dohody EEA, by umožnil Velké Británii, aby jedno myslně například udržela určitý počet migrantů eh, z těch třetích stran do Velké Británie na základě volného pohybu. Myslíte si, že je tomu tak? Pokud ano, tak proč si myslíte, že to britská vláda dále nějak neanalyzovala nebo vůbec celá 27? Děkuji. Děkujeme. Za liberály je to pan Fed, který je rovněž i zpravodajem pro arktickou oblast. Děkuji, děkuji za, a jsem rád, že jste se opět, pane ministře. Čas tlačí, zítra budeme hlasovat o společné zprávě a Fed Envy, která se týká arktické oblasti. Dva, dvě otázky. Vy jste se zmínil i o vztahu s Ruskem. Ovšem, v posledních několika letech Rusko zvýšilo svou vojenskou přítomnost v ruské části arktické oblasti, což za posledních 15-20 let nebylo tak markantní. Proč si myslíte, že tomu tak je? Proč budují tyto kapacity v arktické oblasti? Jaký si myslíte mají cíl? A druhá věc, Čína, Indie a některé jiné země které jsou vzdáleny arktické oblasti, mají čím dál tím větší zájem na rozvoji této oblasti. Jak vy v Norsku a vaši sousedé vnímají tento zvýšený zájem Číny či Indie nebo jiných velkých zemí? A o jaký dopad by mohlo jít například i na radě, arktické radě, pokud jde o další rozvoj v této oblasti a zásah ze strany zemí, které nejsou z tohoto regionu. Děkujeme. Za zelené to bude paní Valero. Děkuji za slovo. Já využiji této příležitosti, pane ministře, a budu hovořit švédsky s mým kolegou z Norska. My si většinou rozumíme, a proto si myslím, že je správné, abych vystoupila ve švédštině. My jsme se zmínili o tom, že rozvoj je nesmírně rychlý v této arktické oblasti, to je pravda, globální oteplování, ke kterému dochází v této části světa rychleji než jinde. Zvýšují se teploty mnohem rychleji než jinde ve světě a proto tento rozvoj, který zaznamenáváme v arktické oblasti zelené cesty, můžeme se dostávat k depozitům nerostů, ke kterým jsme se nikdy nedostali, dále eh, zásoby ryb, ke kterým jsme se nikdy nedostali, tyto mořské zdroje. To znamená, že vidíme, že vlastně tento region se otevírá dalším aktivitám, ovšem má to nesmírně negativní dopad, především s ohledem na těžbu nerostů. V podstatě vlastně to způsobuje i tání ledovců a dostáváme se tím ještě k větším, bohatším zdrojům, což podle mě je negativní. V loňském roce se Norsko eh, rozhodlo schválit 10 dalších eh, licencí pro těžbu nerostů v eh, arktické oblasti. Já to vnímám nesmírně kriticky a doufám, že nebudete tímto způsobem pokračovat, protože je to ropa a plyn, který představuje ten základní problém a ne naopak nejlepší ropa, podle mého názoru, je ta, která zůstane nedotčená v zemi. Čili proto bych se ráda zeptala, jaké jsou vaše plány, jak budete pokračovat, pokud jde o těžbu v tomto regionu. Děkuji. Děkujeme tak myslím si, že vystoupili všichni zástupci jednotlivých politických skupin. Mám zde ještě tři kolegy, pane ministře, kteří by rádi vystoupili. Si dovolíte minutku, bych jim dal a poté ukončíme tento seznam a poté byste reagoval, pane ministře, najednou. Takže tři kolegové, skutečně minutku každý, místo předseda naši, na, našeho výboru z Dánska bude prvním z nich. Ano, já vím, že eh, to by to asi nebylo úplně jednoduché do norštiny, tak budu hovořit anglicky. Hovoříme zde o protekcionismu, vy se obáváte, že by k tomu mohlo dojít z některých eh, důvodů. Mohli byste například mít zájem na dalším volném obchodu s EU. Já vím, že se součástí velké části našeho společného trhu, ale například u zemědělských produktů my dánové bychom měli zájem na snížení daní bilaterálně z vaší strany vůči EU. Doufám, že byste to mohl odsouhlasit a že budete bojovat proti protekcionismu tímto způsobem. A druhá otázka se týká arktické oblasti. Dánsko má obrovský zájem na této oblasti. Máme Kronsko, jak víte, a samozřejmě musíme zvýšit i, i oblast záchranných akcí, především pokud dojde k dalšímu tání Eh, ledovců, dále jsou to aktivity v oblasti lodní přepravy. Myslíte, že by Norsko mohlo hrát důležitější roli právě v této konkrétní oblasti? Děkuji. Děkuji vám, Poštěnár. Za socialisty, pan Boštěnáru, děkuji. Pane ministře, děkuji za vaše vystoupení. Dvě kratičké otázky, ale nicméně důležité. První. Jak se díváte na roli Ruska po Baltii. Já jsem minulý týden byl na takové rozpravě, která se týkala CD výboru, byli tam švédští i finští účastníci. Jak vy vnímáte rozvoj v oblasti Balského moře ze strany Ruska a jak vnímáte roli Ruska nebo roli, kterou by mohli hrát? A druhá věc, jelikož známe roli vaší země v nedávné historii, roli zprostředkovatele. Co byste nám poradil ve vztahu k Rusku? Víme, že tyto vztahy jsou čím dál tím problematičnější, alarmující. A pokud chceme zabránit, aby pokračovala tato spirála, co byste nám poradil? Děkuji. Paní Fotika, která vede náš podvýbor pro bezpečnost a obranu bude poslední. Vítáme vás, pane ministře. Vy jste se zmínil o námořní legislativě v oblasti arktické oblasti, militarizace, která jde proti tomuto eh, námořnímu právu, proti jeho ustanovením. Jak na to nahlížíte? Čili s ohledem na tento fenomén. Bojíte se té přítomnosti Ruska v tomto ohledu? Cítíte to nějak v Norsku? A druhá věc, jak ochotní jste pomoci získat energetickou nebo dodržet energetickou bezpečnost pro můj region. Já jsem Polka. Děkuji, děkuji, říká pan předseda. Toto skutečně bylo nesmírně různorodé kolo otázek a máte téměř 20 minutek, pane ministře, na odpovědi, otázky, argumenty podle vašich priorit. Prosím, dám vám slovo. Thank you so much. Já vám velice děkuji za ty opravdu velice podstatné dotazy z velké škály oblastí. Já bych je možná trošku združil. V první řadě dotaz poslance z Polska a otázka energetické bezpečnosti. To je zásadní otázka a určitě pro nás všechny. Myslím si, že Norsko je takovým velice předvídatelným partnerem i pro Evropskou unii, co se týče energetické bezpečnosti. Kolem 25 zemního plynu, který je spotřebován v Evropské unii, pochází z Norska. Samozřejmě nejsem objektivní, ale myslím si, že to politické riziko napojené na dovoz norského plynu je nulový. My si také přejeme nadále rozvíjet tento druh partnerství. Zemní plyn je v podstatě z mnoha pohledů takovým mostem, který spojuje eh, naše společnosti a vede je cestou obnovitelných zdrojů energie. Také víme, že v Evropské unii uhlí hraje důležitou roli v tom energetickém mixu. A my můžeme například zemní plyn nahradit uhlím a CO2 emise um, jak si u zemního plynu jsou poloviční ve srovnání s uhlím, takže to je takový náš zásadní příspěvek tedy té role, jakou hrajeme v politice plynoucí z pařížské dohody. Ono je to napojeno na tu otázku, kterou jste mi položili, když se podíváte tedy na ty um, um, zemní plyny a třeba ty um, břidlicové plyny, tak uh, tady je opravdu důležité zajistit energetickou, uh, energetickou bezpečnost a a opravdu se snažit jít cestou odstraňování těch e, klasických druhů paliv. Máme, co se týče takového srovnávání, asi nejstriktnější environmentální pravidla v globálním měřítku. A e, co se týče emisí CO2, tak e, ty jsou asi nejnižší na světě při produkci eh, ropy a plynu eh, u nás v Norsku. Pak, co se týče severní části Norska, abych tedy to ilustroval, rozvoj průmyslu, akvakultury, a rybolovi celkem. To vše jde ruku v ruce s dalším vývojem, i co se týče tedy těžby minerálu, ropy a plynu. Zase stanovili jsme si ty maximálně nejvyšší environmentální normy. A často i když si stanovíme tedy volbu těch nejlepších dostupných technologií, tak zacházíme i dál. Tedy máme to nejčistší, nebo řekněme jednu z těch nejčistších a nejbohatších eh, vlastně oblastí na světě. A to je jenom důkazem tohoto našeho smýšlení. Pak další otázka napojená na Rusko a na a vlastně na ten celek otázek týkajících se Ruska. Faktem je, že je tu taková podstatná asymetrická situace na severu, tedy na hranicích mezi Ruskem a, a Ruskem na a polostrově Kola. A je tam asi nejsilnější vojenská přítomnost v rámci tedy ruského regionu v Murmansku a na celém tom polostrově. To je tedy něco, s čím jsme se museli vypořádat už za studené války a ano, je správné. Myslím, že jeden z poslanců se na to ptal a zdůrazňoval, že Eh, jsme tam zaznamenali téměř zdvojnásobení rozpočtu eh, Ruska na eh, vojenské výlohy od roku 2005. Také prostřednictvím NATO i prostřednictvím Evropské unie se s tím, s tím snažíme vypořádat a právě proto tedy musíme jaksi důvěřovat solidaritě NATO a v podstatě ta kotva naší, eh, řekněme, bezpečnosti a té důvěry právě kotví v článku 5 Severoatlantické úmluvy. Ale snažíme se i tak eh, navyšovat naši vojenskou sílu, naše vojenské schopnosti eh, za stávající situace v našem okolí. Ostatně, já jsem to zmínil již v mém počátečním projevu, Evropa se nyní nachází v situaci, kdy musíme přebírat větší míru zodpovědnosti za naši vlastní bezpečnost. Je to naše povinnost. a je to taktéž v souladu jaksi s naším vlastním národním zájmem. No a jak se nám na severu podařilo řídit tuto spolupráci, jak jsem popsal situaci s Ruskem a zároveň jsme také implementovali všechna ta restriktivní opatření, která navrhla Evropská unie. Myslím si, že v podstatě Evropská unie reagovala na porušování mezinárodního práva ze strany Ruska vůči Krymu a i co se týkalo destabilizace Donbasu. Takže došlo tedy k reakci prostřednictvím eh, sankci, nemohli jsme eh, vyvážet menší zbraně nebo jiné druhy eh, vojenského vybavení a to bylo právě reakcí na to nerespektování ukrajinských hranic. Následně v rámci Minsk 1 a Minsk 2, jak všichni víme, jsme se tedy dohodli a jsem přesvědčen, že pokud tedy bude vše v souladu a dojde k plnění Minsku 1 a 2, tak už nebudou zapotřeby sankce. Nechceme je ale zavádět jako nějaká reakce na tu počáteční situaci, kdy od druhé světové válce eh, vlastně jedna země jak kdyby zautočí na druhou. Nemůžeme jen tak stáhnout eh, ty sankce, aniž by se situace napravila. To by jsme byli asi špatnými eh, vládci. Takže já naprosto podporuji to evropské nahlížení a způsob, způsob vypořádání se s tou situací. Ale jak jsem již předeslal, také jsme byli schopni eh, pokračovat v naší vzájemné partnerské spolupráci s Ruskem, zejména co se týče spolupráce v Arktiku, protože to ostatně je i v zájmu Ruska určité eh, třeba záchrané situace v Barencovu moře přece nemohou skončit, netvoří to součást těch sankcí, takže takové druhy spolupráce pokračují. A určitě i v budoucnu zaznamenáme eh, odlišné postoje, co se týče lidských práv, eh, občanské společnosti, skupin LGBT a nebo respektování hranic jiných zemí. No a následně tu zazněly otázky týkající se Brexitu. Není tu větší míra jasnosti ohledně modu operandy britské vlády po té, co pre, po projevu paní premiérky May. Uh, Zdá se, že Spojené království nepůjde cestou volné eh, doho- obchodní dohody s EU. A tedy poté, co dokončí proces oddělení a článek 50 bude tedy konečně formálně uh, zaktivován v této věci. To také není základ pro jednání mezi EU. V první řadě je třeba tedy se dohodnout na tom oddělení a pak tedy jednání o dohodě volném obchodu může být započato. Jak jsem z projevu paní premiérky pochopil, i z toho, co řekl David Davis, Lian Fox a kolega Boris Johnson, zatím to není na pořadu jednání snažit se být součástí celní unie nebo jednotného trhu. Británie se jaksi s tím chce vypořádat eh, dohodou klasické úpravy o volném obchodu. Eh, my jako Norsko tedy jsme součástí jednotného trhu, takže máme společný trh s Británií. Je tu celá řada výzev pro EU, EU tomu čelí. Ano, já musím respektovat čas eh, evropských poslanců. Takže budeme se tomu muset věnovat a Mm, panuje tedy také velká míra interakce mezi námi a komisí v této věci, protože pokud to bude eh, dohoda o volném obchodu, tak budeme muset postupovat opatrně, protože v podstatě jsme na jedné lodi. Pak tu byla nanesena hypotetická otázka, co kdyby kdyby nepadla eh, tedy ta míra rozhodnutí, tedy že Spojené království půjde cestou dohody o volném obchodu. Já jsem se v politice naučil, že na hypotetické otázky nemám odpovídat a toho se budu tedy držet i nyní. Rád bych samozřejmě na to odpověděl, pokud by tu byl eh, z takový zájem ze strany Spojeného království. A ještě eh, tady britský, můj britský kolega, tomu jsem řekl, že jsme tedy Eh, na stejné lodi. Přál bych si, kdyby Spojené království zůstalo v EU, bylo by to zapotřebí té druhé či třetí největší ekonomiky, to záleží na statistikách, také nejrozšířenější vojenská moc v Evropě, kdyby zůstala v Evropské unii právě v tyto tak složité doby, kdy Evropa jaksi musí navýšit své úsilí nyní tedy jaksi nezávisle odděleně, jak Británie, tak Evropská unie bude muset umět řešit tu komplexní situaci tohoto rozchodu. Nicméně skutečnost je, jaká je a musíme tedy respektovat vůli lidu. Tak jak Britové rozhodli. Teď jsem dostal instrukce ještě k dalšímu tématu. Otázka té arktické zprávy, jak jsem již předeslal na úvodu, velice nás eh, těší obsah té zprávy, je to kvalitní text a Myslím si, že i ty pozměňovací návrhy eh, byly dobře vyjednány. Naší švédské kolegyni bych chtěl říci, že bohužel zaznamenáváme, že dochází k environmentálním změnám Ehm, v arktické oblasti dokonce dvojnásobně rychle. Velice nás to znepokojuje, zaznamenáváme to na ledovcích, také ohledně habitatu celé řady zvířat a druhů v arktické oblasti. Tato oblast se tedy otevírá, ale eh, je to také tedy eh, důvod k obavám. Taková je skutečnost. No a mne těší, že jak EU, tak Norsko se zhodují na tom, že bychom měli dodržet ty stanovené cíle z pařížské dohody a COP21. A také jsme přesvědčeni, že je třeba toto naprosto eh, plnit a postupovat v souladu s legislativou EU. A následně tu padla otázka našeho eh, dánského kolegy ohledně volného obchodu a protekcionismu. My jsme v takové situaci, kdy EU a Norsko velice úzce spolupracuje prostřednictvím jednotného trhu. Když jsme se stali součástí jednotného trhu v roce 92 prostřednictvím dohody EEA, zvolili jsme si nebýt součástí celní unie. A to byla velice obtížná část, eh, zejména co se týče právě toho jednání i o členství. A z důvodu tedy referenda z roku 94. Jak jsem řekl, 10% naší populace žije za polárním kruhem. A tato populace ze severu Norska, i tam je velká míra zemědělců. Lidé ve srovnání s těmi dánskými rovinami, posetými vesničkami, tak tam máme v horách a i vysoko na severu Norska zemědělce. A to je tedy součást i té naší strategie, proč se snažíme lidi přesvědčit, aby žili na severu. Předkládáme jim různé důvody, proč je to dobré z environmentálního hlediska, z bezpečnostního a podobně. Uh, ale třeba jsou tam i farmy s deseti kravami na severu Norska a jak mohou být konkurenční s, s farmou o tisícovkách krav na eh, někde v Dánsku. To rozhodně není ehm, v takové férové srovnání a těch deset eh, krav na severu Norska určitě nic neškodí, je to ekologické a bezproblémové ale samozřejmě můžeme projednat různé aspekty této věci. A ten návrh Evropské unie ohledně přístupu pro naše eh, vývozy zpracovaného eh, rybího masa, o tom můžeme samozřejmě diskutovat. Já jsem jenom chtěl zdůraznit, že tu existují důvody proč, ale určitě jsme angažováni i přes VTO e, jít ještě dál kupředu. A nejen Norsko, i Švýcarsko a Kanada se dohodlo, že MC10 e, z VTO před rokem v Nairobi e, že budou čelit všem těm exportním podporám do zemědělské oblasti to hodně postihlo některé naše venkovské farmáře, nicméně my jsme se k tomu zavázali a opravdu nechceme činit kroky zpět um, že tedy víme, že to je taková vyjednávací zbraň ve VTO, ona je to taková moc proti protekcionismu. A pane předselo, my tady potřebujeme ještě hodně zapracovat, silně zapracovat v celé řadě oblastí. To teda bohužel taková je skutečnost. Děkuji. Thank you, Minister Brenda, for... Děkuji, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel do výboru A Fed, Děkuji za to, že jste odpověděl všechny, eh, na všechny naše otázky. Eh, opravdu to stálo za to, že jsme se také ještě pobavili o Arktidě předtím, než zítra budeme hlasovat o naší společné zprávě s výborem Envy. Rád bych vám také pogratuloval, jak vám, tak vaší zemi. Během víkendu jsem si přečetl eh, právě zveřejněnou eh, právě zveřejněný eh, index demokracie. Nevím, jestli vůbec víte, co to je. To je index, který sestavují britští ekonomové. A v podstatě to měří stav demokracie v 167 zemích, vždycky jednou za rok. Já si myslím, že Německo bylo 12. nebo 13. Bronzovou medaili mělo právě Švédsko a druhé místo mělo, měl Island, ale právě Norsko bylo vítězem, to znamená, je to považováno je tedy na základě tohoto indexu, se ukazuje, že to země, která má nejvíce vyvinutou demokracii na celém světě, skvěle mít takového souseda, takže ještě jednou vám gratuluji. Eh, děkuji za to, že jste mezi nás přišel a doufám, že naše dobré vztahy mezi Evropskou unii a Norskem budou i nadále pokračovat. So we're uh, under a bit of time pressure, so we continue now and come to the items five, six, seven and eight. It's Přecházíme eh, tedy na eh, body, které se týkají západního Balkánu. Jde tedy o zprávy, které byly zveřejněny k Albánii, Bosně a Hercegovině a k bývalé Jugoslávské republice Makedonii. A také máme Černou horu. Takže začneme Albánií. Já dám slovo panu Fleckensteinovi, který nám řekne, jaké je jeho stanovisko k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy k jeho zprávě. Potom máme mít také prostor na kladení otázek a odpovědí. Takže pan Fleckenstein, prosím. Děkuji. Já budu ho- hovořit německy. Děkuji všem, kteří se účastnili první rozpravy k této zprávě, která proběhla v listopadu. Také děkuji těm, kteří předložili pozměňovací návrhy. Bylo jich 231 celkově a já jsem velmi rád, že se nám podařilo vypracovat 18 kompromisních návrhů, které já si myslím pokrývají opravdu většinu eh, těch pozměňovacích návrhů. Také děkuji stínovým zpravodajům, se kterým eh, jsme měli opravdu velmi dobrou spolupráci. mohu říci, že veškeré reformní snahy a přípravy na EU eh, e Albánie byly vnímány se s stran evropských skupin stejně. Eh, Albánie postupuje eh, úspěšně v klíčových prioritách. Má zpráva se tedy vyjadřuje v tom smyslu, že bychom nyní měli zahájit vyjednávání k, e, o přistoupení. Tady samozřejmě je velmi důležitá otázka, to je otázka justičních reform. To je dlouhodobý proces, který bude trvat celou řadu les a let a určitě také bude probíhat paralelně spolu s těmi vyjednáváními o vstupu. E, pak máme takzvaný vetting proces, který vlastně zkoumá důvěryhodnost e, justice a vlastně celé té justiční reformy. Také jsme měli Eh, komisi z Benátek, která se eh, kladně vyjádřila o eh, nejvyšším soudu v Albánii. A teď vlastně tedy nestojí nic v cestě dalšímu postupu. Takže tady vlastně jde o to, abych se začalo opravdu už s tou samotnou reformou v podstatě v rámci toho bude také eh, probíhat přeskoumání všech soudců. Eh, tady už samozřejmě to není otázka pouze vlády, ale celého parlamentu, včetně opozice. Další implementace této reformy tedy probíhá možná trošku pomalej, než bychom si to přáli. Pak máme samozřejmě také otázku organizovaného zločinu. Tady jde o boj s organizovaným zločinem, který pokračuje kupředu a e, určitě tam ty pokroky jsou. E, dále je potřeba tedy spolupracovat také na posílení zákonu ochrany menšin a boje proti diskriminaci. Přesto e, se práva vyjadřuje v tom smyslu, jaké další pokroky může doporučit třeba Evropský parlament, včetně našeho výboru tady. Jde o dokončení jednak eh, justiční reformy, Tady v podstatě nejde o nějaké spektakulární, obrovské úspěchy. Tady opravdu jde o každodenní eh, úspěchy v boji proti organizovanému zločinu. Tady vlastně nejde jenom o policejní vyšetřování, ale samozřejmě také o udílení trestu až na nejvyšší úroveň a rozbíjení těch kriminálních sítí. Kromě toho jde také vlastně o další rozpracování komisí, eh, které eh, bojují proti korupci. Kolik mám ještě času? Teď jste mi ukradli 10 sekund, dobře, nebudu se stěžovat. Tak už opravdu úplně nejstručněji. Takže administrativní reforma a její postup, eh, spolupráce s občanskou společností, menšinami a další. V těch pozměňovacích návrzích eh, jsme tedy měli konstruktivní spolupráci a mm, mohu možná jasněji eh, říci některé věci ve, eh, v té své zprávě, například modernizace budov, ochrana životního prostředí, posílení funkce ombudsmana, politika zrovnoprávnění, rovnoprávnosti a vůbec celková politická stabilita na celém Balkáně. Eh, na které se podílí i Albánie. Takže ještě jednou děkuji novým zpravodajům a doufám, že budete mít prostor seznámit se také s těmi eh, kompromisními návrhy. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní máme tedy 20 minut celkově na celou zprávu Albánii. Takže nejprve má slovo pan Kukan. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Fleckensteinovi za vyváženou zprávu a za dobrou spolupráci. Já podporuji kompromisní eh, návrhy, protože jsou v souladu s hlavními liniemi zprávy. Souhlasím, plný proces integrace Albánie měli bychom uznat, jaký pokrok tato země učinila. Měli bychom také je podpořit v eh, pokračování v následujících důležitých reformách. Došlo také k matatelným pokrokům v těch klíčových prioritách. Eh, měli bychom také vyzvat politiky v Albánii, aby urychlili přípravu na eh, nadcházející všeobecné volby. Trošku mi dělá starosti, že v parlamentu postupuje poměrně pomalu schvalování potřebné legislativy. E, zase zdůrazňuji boj s korupcí, organizovaným zločinem, bojem proti pěstování e, drog a také obchodování s nimi. E, důležitý pozměňovací návrh se týká také svobody médií a životního prostředí v zemi. Já si myslím, že je potřeba podpořit roli, kterou Albánie hraje v tomto regionu a v regionální spolupráci. Máme spoustu pozměňovacích návrhů, které se týkají menšin a jejich práv. To mě překvapuje, protože tohleto téma nikdy nebylo za tak problematické. Ani v době, kdy zpravodajem byl uh, můj uh, dobrý uh, kamarád Řecka Nikos. Děkuji panu Kukanovi a nyní Charles Tenok, prosím. Děkuji. Skupina EKR gratuluje panu Fleckensteinovi za velmi vyváženou zprávu Albánie jako kandidátská země mm, postupuje ve svém úsilí udělat eh, potřebné reformy a ukončit eh, různé kapitoly evropského AKI, eh, také těch, co se týkají práva a spravedlnosti, boje proti organizovanému zločinu a tak dále, jak už říkal pan Kukan. Eh, právě tyhle ty otázky jsou velmi důležité pro veřejnost. A kromě toho, eh, on to není vůbec jenom eh, albánský problém, ale i regionální problém v celém tom regionu. A také vítám, že nás čeká přijetí těch navrhovaných změn zákonů v albánském parlamentu. Zase nedávno došlo také k žádostem o azyl Albánců v evropských zemích ehm, tohle je poměrně kontroverzní. Pokud si eh, uvědomíme, že vlastně tady jde o žádosti o azyl ze země, která je kandidátskou zemí eh, o členství v Evropské unii a teď eh, samozřejmě nám vždycky jde u kandidátských zemí o to, aby splnili různá kritéria týkající se právního státu a lidských práv a podobně. Mm, potom máme také otázku albánského džihádu a co uděláme. Zejména teď vlastně, když a eh, ISIS vytlačujeme a eh, kdy doufám se nám konečně podaří ji eh, porazit. Také prezident Trump se vyjádřil v tom smyslu, že je to jeho obrovskou prioritou, takže co uděláme, pokud někdo se tedy účastnil například zločinů na lidskosti v, na Středním východě, jak budeme potom tyto lidi taky stíhat. Děkuji za Alde, pan Kučuk. Mm, děkuji, pane předsedo, gratuluji panu Fleckensteinovi k jeho um, důležité zprávě. E, pozměňovací návrhy, to je vlastně ta celá zpráva, uznává pokrok, ke kterému došlo za poslední rok. Vlastně došlo k mm, velkému pokroku v těch pěti prioritách, eh, zejména tedy v oblasti spravedlnosti. Eh, to je dobrý důvod pro to, aby tedy Evropská unie zahájila eh, vyjednávání, k čemuž by mělo dojít po volbách v této zemi mm, jsem rád, že řada kolegů na to upozornila ve svých pozměňovacích návrzích, protože já si myslím, že Albánie už je opravdu připravena na začátek tohoto procesu. Ty volby by měly proběhnout tedy eh, eh, v průběhu tohoto roku 2017 a eh, měli by tedy připravit zemi na zahájení vyjednávání o vstupu. Zase tady vlastně jde o to, že zpráva upozorňuje na potřebu dalších reform. Já jsem předložil svoji pozměňovací zprávu, v níž se snažím podpořit albánské úřady o to, aby mm, posílili možnost albanských občanů, kteří žijí v zahraničí, aby mohli eh, hlasovat v volbách, které proběhnou a já doufám, že podpoříte eh, tento pozměňovací návrh eh, v budoucím hlasování. Takže máme před sebou řadu výzev. Vláda podnikla řadu pozitivních kroků, ale ještě bychom měli udělat více pro to, aby došlo k inkluzi všech většin a také jejich tolerování. Děkuji. E, paní Zakurafa za GUE, prosím. Děkuji. Kompromisní pozměňovací návrhy pokrývají e, všechny e, důležité pozměňovací návrhy k této zprávě, ale mě ještě jde vlastně o jedno velmi důležité kritérium eh, v předvstupních vyjednáváních. Tady jde vlastně o vztahy se třetími zeměmi. Eh, tady jde tedy o dobré vztahy v sousedství a respektování menšin, jak eh, sám zmiňujete ve své zprávě. Albánie musí zajistit, že podporuje všechny menšiny. Tady jde třeba o romskou menšinu. Musí se vypořádat i s právním statutem eh, menšin a také s jejich eh, náboženskými právy. Vyzvali jsme albánské úřady k tomu, aby respektovali náboženská práva všech menšin. A na závěr ještě zdůrazňuji, Vy tedy hovoříte o pokroku, ke kterému došlo v dobrých sousedských vztazích. Pozměňovací návrh, kompromisní pozměňovací návrh 18 se tomu věnuje. Ale asi jste si vědou toho, že nedávno albanský premiér eh, se vyjádřil trošku negativně vůči Řecku. Děkujeme. <clears throat> A nyní ještě kolega za zelené. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nás to rovněž velice těší a panu Fleckensteinovi zpravodaji bychom chtěli poděkovat za velice kvalitní zprávu, za to, jak se spolupracovalo na této zprávě. Už návrh zprávy byl velice kvalitní. Kompromisy, které se nám povedlo dosáhnout, jsou podle mého názoru skvělé a všechny naše skupina zelených podporuje. Pokud je o obsah, dvě věci. Rádi bychom obrátili vaši pozornost na návrh 168, který ještě pořád poukazuje na krevním mstu, na tyto problémy, o kterých hovořila i komise. To je skutečně smutná situace pro mnoho rodin, dětí, právo na život, právo na vzdělání je tímto způsobem narušováno. Druhá věc, rád bych poděkovala zpravodaji a především i kolegovi Kukanovi za kvalitní znění, dále to byly ty vodní elektrárny, dopad na životní prostředí. Myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu u šestnáctky. Ale rád bych zdůraznil ještě do zápisu, že z těch 71 vodních elektráren 44 je v chráněných oblastech v Albánii a to je skutečně obrovský počet. Albánsko na to musí reagovat a řešit to. Vítáme ochotu ze strany albánské vlády, pokud jde o vytvoření toho dalšího národního parku. Rádi bychom ale aby tento pár pokrýval nejenom horní tok řeky, která protéká touto oblasti. Děkujeme, říká pan předseda. Máme zde ještě čtyři přihlášené do diskuze. Poprosím vás, abyste dodrželi jednu minutu a v tom případě by to mohlo být možná Paní Šujica má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně bych ráda poděkovala panu Fleckensteinovi především za kompromisní návrhy. Vidíme zde pokrok ve všech pěti klíčových oblastí. Stručně bych ráda obrátila vaši pozornost na ochranu životního prostředí. Tam je problém nejenom pokud jde o interní problémy a vodní zdroje, ale i Jaderské moře. To má samozřejmě dopad i na Chorvatsko. Regionální spolupráce je v tomto ohledu velice dobrá, sousedské vztahy jsou velice dobré, ale zároveň bych ráda řekla, že na začátku měsíce s Albánií a Černou horou zahájíme trialog o této oblasti. Obě dvě země jsou členem NATO, takže máme jistě i společné zájmy. Je to, jsou to ty dálnice, moří v této oblasti. Dále to byla otázka plynovodu, o tom jsem chtěla hovořit. Děkujeme a nyní pan Boštináru. Děkuji za slovo, pane předsedo, velice stručně. To, jak je tato země portrétována v našem parlamentu již několikrát, poukazuje na to, že někteří z nás jsme byli nespravedliví, protože dosáhlo, dosáhla Albánie pokroku v posledních letech? Ano, v klíčových oblastech dokonce. Hraje Albánie pozitivní, konstruktivně regionální roli? Ano, a to by mělo být rovněž zdůrazněno. Dále podpora dvou hlavních stran pro hlavní legislativu byla v dosažena, skutečně, ano. A proto bychom je měli podpořit. A nejlepší způsob, jak pokračovat v tomto, procesu je zahájení jednání. Já vím, že jsou zde určité problémy, které ještě musíme vzít potaz. To rozhodně. Ale pomozme Albánii ve jménu budoucího pokroku. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Teo Charos za EKR je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se... Paní? Teodor Víte, já si myslím, pane předsedo, jako stěnová zpravodajka bych si zasloužila více než jednu minutu, ale pokud teda ne. To, co zde bylo popsáno v této zprávě, je popsáno velice dobře. Je to přesný obrázek reality je pravda, že splatná zpráva a řízení věci veřejné a korupce je součást každodenního života, kriminalita zrůstá, je to propojeno i s veřejnou zprávou. Pokrok nastal, to je pravda. Ovšem to přece neznamená, že Albánie dosáhla úrovně vývoje, která je uspokojivá. Pokud jde o menšiny, já jsem strávila čas s řeckou menšinou v této části země. Já bych to nedostala, nedokázala popsat ani za hodinu, na to za minutu. Dochází tam k porušování lidských práv řeků, kteří žijou na území Albánie. Jsou tam rozdíly, pokud jde o volební právo. Eh, řek může být kandidátem v Albánii na základě jenom určitých konkrétních podmínek, které musí být splněny, ale je zde porušováno právo na vzdělání těchto příslušníků této menšiny a je důležité, aby jsme se zabývali důsledně i tímto aspektem. Děkujeme. Pan Epidideos má slovo jako poslední. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž rád poděkoval panu Flakensteinovi zpravodaji za vyváženou zprávu. Hovoří o pokroku Albánie v různých oblastech, dále hovoří o problematických částech, tam, kde ještě musíme přidat, pokud chceme zahájit smysluplné jednání o rozšíření. Já se nebudu opakovat poznámky předřečníků. Pokud jde o porušování práv řecké menšiny, rád bych ale zúraznil následující. Albánie je na západní Balkáně jedinou zemí, která se chce dostat do Evropské unie a která má teritoriální nároky na území okolitých zemí. My jsme to viděli například v Řecku často, pokud jde o porušování dobrých sousedských dohod, které máme s Albánií. Je důležité, aby došlo i pokroku v této oblasti, než zahájíme jednání, protože to bude podobné, jako jsme viděli u Turecka, kde teda sice neustále společně jednáme, ale nikam se nedostáváme dál. Děkujeme a nyní, pane kolego, zpravodaji. Máte k tomu ještě nějaké eh, připomínky? Když mě tak hezky prosíte, pane předsedo, dobrá. Zmíním tři body, abychom ušetřili čas. Za prvé, chápu, že ne všichni řeší kolegové mohou souhlasit, protože já jsem se nesnažil vlastně věnovat se konkrétním právům konkrétních menšin. Já jsem to jméno, já jsem to tam um, formuloval spíše všeobecně tak eh, možná tam je tedy eh, možné eh, zlepšení vlastně všeobecné. Za druhé, musíme vždycky dávat pozor na to, nakolik se mm, můžeme vměšovat do vnitřních otázek fungování nějakého jiného státu, v tomto případě tedy Albánie, abychom vlastně zajistili, že se vydají evropskou cestou. Jinak je tedy správné, jak ukazuje e, příklad Vioza, že někdy vlastně určitý tlak stojí za to. Potom modernizace vzdělávání, perspektiva pro mladé lidi. Tady samozřejmě jde o to, že samozřejmě musíme mm, hledět do budoucna, protože zase eh, máme více žádostí o azyl eh, od lidí, kteří nevidí eh, svou budoucnost této zemi, takže pro ně musíme určitě udělat více, zejména pro mladé lidi. Děkuji. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A teď nyní zde máme ještě zástup. Nebo není zde zástupce z DG, z komise, takže tím pádem nemusíme komisi udělovat slovo. Takže, milí kolegové, kolegyně, zítra budeme hlasovat 31.1. Prosím, abyste na to nezapomněli a děkuji vám za všechny vaše příspěvky. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je šestka. To je zpráva Komise k Bosně a Hercegovině. Je to druhá výměna názoru a rovnou dávám slovo našemu zpravodaji panu Danu Kristianu Predovi. Máte tři a půl minuty, pane kolego, přesně tak, jako pan Fleckenstein před chvílí. Tři minuty máte, pane, předse, pa, pane kolego. Já jsem to pochopil Je jsem myslel, že sedm, no dobře. Tak děkuji, děkuji, rád bych poděkoval všem kolegům za zájem, který projevili. Máme zde 288 pozměňovacích návrhů Máme zde 163 kompromisů, které z toho vznikly. To důležité, co bychom chtěli říci v této zprávě, je to, že Bosnu a podporujeme na jejich cestě do EU a jde o procedury jednotlivých reform, Dále to, co řekla komise, podpora cesty vpřed, spolupráce s místními orgány, které je, důležit, která je důležitá pro implementaci reform zahrnutých ve seznamu reform. Kompromis číslo dvě hovoří i o otázce institucionální reformy. Je nám líto, že zde je často politický rozkol, etnický rozkol, jež má negativní dopad na tyto reformy. Proto je důležité dosáhnout tento konsenzus o evropské integraci, právní stát, boj proti korupci, justiční reforma, veřejná zpráva a tak dále. Institucionální reforma, tam se tomu věnuji podrobně, asi vás to nepřekvapí, že Bosna a Hercegovina by teda se stala takovým efektivním, institucionálně efektivním státem, že má samozřejmě demokratické orgány, které zastupují místní lid. A pokud jde o naše předchozí usnesení, které se týká určitě konkrétních reform, jež by měly posílit federalismus, decentralizaci, institucionální reformu a legitimní reprezentaci či zastoupení. Toto vyvolalo v některých částech politických stran v Bosně takové různé obavy, emoce. Já jsem tam byl minulý týden, navštívil jsem odpovědné orgány, odpovědné politiky za tyto oblasti a rád bych řekl, že jsme diskutovali v Sarajevu minulý týden i s našimi kolegy z parlamentního shromáždění. Dostáhli jsme určitého kompromisu, pokud jde o tyto ožehavá témata. A to je parlamentní výbor pro stabilizaci asociaci, který měl být vytvořen již 18 měsíců. Já bych rád řekl, že je to opravdu pro nás ostuda, pokud jde o to, že se nepovedlo v jejich parlamentu opravdu dosáhnout tohoto etablování tohoto výboru. To je ostuda. Myslím si, že teda je skutečně, toto je limit, který nemůžeme akceptovat my musíme, samozřejmě my chceme pomáhat Bosně a Hercegovině, ovšem oni by měli udělat vše proto, aby nám přišli na půl cesty a nedělali všechno proto, aby blokovali toto etablování tohoto výboru. Tak to je první věc. Dále je to kompromis číslo dvě, otázka svobody projevu, svobody médií, to nás nesmírně zneklidňuje, podobně jako v jiných zemích tohoto regionu. My jsme minulý týden s kolegy, s poslanci o tom hovořili, o tom, že tisk musí fungovat nezávisle, bez jaké, jakýchkoliv politických zásahů či překážek. A tím vám děkuji za pozornost, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. Tak to bylo skutečně přesně tři a půl minuty. Super. Děkujeme pan Picula, který je předsedou naší parlamentní delegace pro Bosnu a Hercegovinu má slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval panu Predovi za skvělou spolupráci u tohoto usnesení, protože ano, samozřejmě víme, že politická situace v Bosně a Hercegovině je komplikovaná, ovšem ještě důležitější je, jak vlastně postupovat v našich vztazích s touto zemí, jak je dále vyvíjet. A toto usnesení je příležitosti položit si otázku, jaká je realita Bosny a Hercegoviny. Čekají nás mnohé výzvy v oblasti bezpečnosti, v oblasti různých kontroverzních bodů, které ovšem mají především interní politický charakter. Určitě jsou zde i povinnosti na straně Bosny a Hercegoviny, které musí splnit z krátkodobého i dlouhodobého hlediska na cestě do Evropské unie, ale a jakýkoliv krok v této oblasti znamená i reformu Daytonské dohody. Čili jakékoliv řešení do budoucna může být založeno pouze na interním koncenzu, nemůže to být diktát vynucovaný znější. To, co musíme vzít v potaz, je to, že všechny národy, které tvoří tuto zemi, si musí být rovny a všechny menšiny rovněž musí být svá práva. Je zde mnoho dalších faktorů, ohledně externích záležitostí, které mají dopad na situaci v Bosně a Hercegovině. Klíčová otázka je, jaké bude stanovisko nové americké vlády vůči západnímu Balkánu. To je zásadní otázka. Děkujeme. Děkujeme. A nyní se, dostáváme, a nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé skupiny. V první řadě paní Šujce. Ne, to byli stínoví zpravodajové, takže v první řadě pan Papadakis. Děkuji vám. A také já chci poděkovat panu zpravodaji za to, že bral v potaz mnohé z našich eh, pozměňovacích návrhů do jeho kompromisu. Také chci poděkovat za tu sociální dimenzi, která je bez pochyby prioritou v tom evropském postoji. Nicméně až dosud to nebylo jaksi předmětem dostatečné pozornosti. Jakožto Evropský parlament nemusíme zasílat nejasné nebo smíšené sdělení. Ty mohou přispět k ještě většímu komplikování té situace v zemi, která je již tak dost rozdělená a komplexní. Proto, pane předsedo, chtěl bych tady apelovat eh, před vámi všemi na ten koncept eh, ústavních eh, sněmů v pozměňovacím návrhu 2. A jak vám to říkám tady, tak jsem to přednesl i na úrovni naší politické skupiny protože máme tedy jakožto Evropský parlament určitý cíl, tedy umět a, eh, a eh, řádně aplikovat i ty jakési nedostatky Mezinárodního soudního tribunálu. Přejeme si, aby všichni občané této země, aby s nimi bylo rovně zacházeno, nezávisle na jejich etnickém původu. Takže potřebujeme si toto uvědomit a neprohlubovat ten rozkol, který existuje mezi bosenskými lidmi. Tedy je třeba v první řadě umět a opravdu aplikovat legislativu. A je důležité tedy, pan, máme tu pozměňovací návrh 72 pana zpravodaje a můj 32, kde tedy žádáme o respektování všech občanů této země, ať i když to není jaksi ustavující lid této eh, země. Prostě, aby vše bylo nezávislé na etnickém původu obyvatel. Děkuji. A nyní za pan Radoš. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat kolegovi Predovi a ostatním stínovým zpravodajům za výtečnou spolupráci. Myslím si, že tato zpráva hovoří o výzvách i problémech Bosny a Hercegoviny. A je tu celá řada nedořešených otázek. Bosna a Hercegovina mají na svých bedrech opravdu velkou zátěž. Uvidíme tedy, jak tato ústava bude fungovat. Je to nejsložitější systém, jaký kdy nějaká evropská země měla. Jak bude fungovat země, která v podstatě nefunguje? Potřebujeme ústavní reformy, o tom se hovoří ve zprávě. Nicméně, eh, k čemu tu dochází? Bosna se zakládá na dohodě mezi národy, a zdá se, že Rusko a Spojené státy s tou situací, která to je, tomu příliš nenapomůžou. Náš parlament bohužel na toto nemůže reagovat. Takže situace je opravdu velice složitá. A jedna část Bosny a Hercegoviny spochybňuje samotnou existenci Bosny a Hercegoviny. Bosna a Hercegovina je země uprostřed Evropy a proto si myslím, že by měla být i přítomnější v Evropském parlamentu a v Unii, když se hovoří o Balkánu. Tento region je opravdu problematický a komplexní. Děkuji, pan Mezerič. Děkuji, pane předsedo. Já tu hovořím za kolega Šoltise, takže se omlouvá, má své povinnosti ve Slovinsku a já ho tu nyní zastupuji a sdělím tedy to jeho vyjádření. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji Predovi a dalším stínovým zpravodaji za kvalitní spolupráci. Bosna Hercegovina je země, která má celé řady problémy korupce, organizovaný zločin, pašování, zbraní, obchodování s lidmi, složitá ekonomická situace a odliv mozku vzdělaných lidí, kteří kteří hledají příležitosti jinde. Toto vše je zahrnuto, zmíněno v textu usnesení a stínovými zpravodají se nám podařilo dosáhnout kompromisu a vhodné jeho jazyka. Ehm, zhoduji se s přístupem pana Predy, jde cestou takového pozitivního přístupu eh, v textu. Nicméně bohužel jsou tu určité takové nacionalistické zájmy, které převážily v tom, aby se do textu eh, zapracovaly i jiné záležitosti máme eh, od, na mysli odstavec číslo 2. Eh, tento kompromisní návrh zdůrazně etnické principy v země, která je již jako taková hodně fragmentovaná a rozpolcená. Zmiňuje se tu tedy ustavující lid federalismus, decentralizace, což je pro nás naprosto nepřijatelné. Jak jsme již předeslali, země je oslabená, rozpolcená, takže Evropský parlament by nemusel jít touto cestou, protože to v podstatě nepo, nenapomáhá tomu kroku vpřed, spíše kroku zpět. Neměli bychom rozlišovat mezi eh, ustavujícím národem a dalšími etnickými druhy v zemi. Takže je tu i odkaz na určitý rozsudek eh, soudního eh, Evropského soudu pro lidská práva a pokud tento text u kompromisu 2 zůstane, jak je, tak nebudeme schopni toto usnesení podpořit. Děkuji za pozornost. Děkuji a máme tu další tři řečníky, takže prosím maximálně jednu minutu a takto vám budu moci dát slovo. Takže nakonec jsou čtyři, paní Šujce. Ano, budu stročná. Já jsem si přečetl to, co kolega říkal, ale říkám to naopak. Já děkuji panu Predovi za tu jasnou formulaci, která nespochybnila to, k čemu, jsme, k čemu došlo v roce 2014. Jednalo se o federalizaci, subsidiaritu, Eh, ustavujícího národa. Myslím si, že ta terminologie je velice jasná a odvážná. Víme, jaké jsou problémy Bosny a Hercegoviny, tedy problémy s bezpečností a zejména problémy s vnitřní politikou také velký vliv externích faktorů, jako eh, působení Turecka či Ruska. A proto je třeba uvítat jakýkoliv druh konsenzu v Bosně a Hercegovině. Chtěla bych říci, že tyto tři eh, eh, zakládající národy by měly být eh, rovnocené, zejména tedy chorvatský lid, který rozhodně nemá stejná práva, která by ze zákona měl mít. Tak to je to i podle Daytonské dohody. Nezapomeňme na západní Balkán. Měla by to být pro nás priorita. Já vám děkuji. A nyní pan Tanok na jednu minutu. Pane předsedo, také já bych chtěl poblahopřát panu Predovi. Je to vždycky velká výzva každoročně psát o Bosně a Hercegovině, když tedy už deset let je ta situace složitá, ta země příliš kvalitně nefunguje, tedy ten systém na federální úrovni příliš nefunguje. Jsou tu určité mm, ještě vojenské složky, které se tak nějak spolčují s Ruskem a jsou tu nejrůznější výsledky reform, které nebyly implementovány, svoboda tisku a podobně. Nicméně Bosna a Hercegovina předložili tedy žádost pro zvážení ze strany Rady a my doufáme, že toto bude řádně zváženo a můžeme tedy doufat, že možná za rok Bosna a Hercegovina bude možná kandidátskou zemi. E, nicméně prozatím tedy e, všechny ostatní země v okolí jsou již kandidátskými zeměmi, ale ještě tato země opravdu musí učinit mnohé, aby prostě splnila tuto cestu k evropskému cíli. Děkuji a nyní pan Zelimovič na jednu minutu. Děkuji. Také já bych chtěl poděkovat panu Predovi za výtečnou a náročnou práci. A ono je to vždy velice těžké o tomto psát. A my tady v parlamentu máme různorodé skupiny a myslím si, že v konečném důsledku vysíláme takový protichudný signál. Chtěl bych zdůraznit dvě takové spoložky. Hovoříme o potřebě toho, aby i jedna tedy země Eh, hovořila před komisí a parlamentem jedním hlasem, odpovídala na otázky jedním hlasem a na druhé hlase zdůrazňujeme, že zapotřebí podpořit federalizaci, což v bosnickém případě znamená etnickou federalizaci. A to by rozdělilo dále tu zemi a zase by ta země ještě hůř a hůř fungovala. Pak my tu hovoříme o potřebě zachovat ústavu Daytonskou dohodu, která jaksi drží tu zemi pohromadě a na druhé straně podporujeme návrhy, které vlastně spochybují tu Daytonskou dohodu. A chtěl bych ještě, eh, podobně jako pan Preda to předkládá, podpořuje tu evropskou línii a evropský způsob té cesty země kupředu. Děkuji a na závěr zvláštní host, paní Sovko z Bosny. Děkuji vám, pane předsedo. Jako chorvatská zastupkyně v Evropském parlamentu pocházím z Bosny a Hercegoviny. Já tedy zažívám na vlastní kůži ten problém, o kterém hovoříte. Vítám tuto zprávu pana Predy ta uznává ten reálný problém v Bosně a Hercegovině a také vítám ty dvě usnesení parlamentu z roku 2014 i 15, které zmiňují ty principy federalizace jako jediný možný způsob vpřed, tak, aby se respektovala ta opravdová ústavní architektura Bosny a Hercegoviny. Já chápu ty argumenty, že, které vyjadřili někteří kolegové. To by bylo v ideálním světě. 25 let po válce v Bosně a Hercegovině bychom se měli zaměřit na praktické řešení a snažit se také poučit ze zkušenosti tam, kde došlo k provádění špatných politik v této zemi a nedívat se tolik na taková řešení, která nejsou možná, co se implementace týče. Ano, ty ústavní národy existují, Chorvati, Srbové a Bosněně se snaží tedy e, tyto etnické komunity respektovat a doufejme, až tato země bude členem EU, tak budeme tedy schopni e, hovořit o splnění těch dalších přání, která tady zaznívají. Děkuji. Já děkuji paní kolegyni Zovko. Pane eh, zpravodaj, přejete si to na závěr zhrnout? Komise na tu nezazněly žádné dotazy, ale eh, přejete si něco eh, říct, pokud chcete, tak nám prosím dejte vědět. Ano, jen velice stručně ohledně tedy těch ustavujících národů. Uh, ten výraz převzatý z Daytonské ústavy. Tady to několikrát zaznělo, že to vedlo k určité diskriminaci eh, vůči určitým etnickým mm, eh, skupinám, jak to bylo například v tom případu Finči a podobně. Takže tedy, co je zapotřebí, eh, revidovat tedy ty prvky, opět je používat v ústavě ta Daytonská ústava byla dost dobrá na konci války, ale jak se zdá, není dost dobrá nyní eh, pro Bosnu-Hercegovinu a pro EU. Takže je třeba dát to do souladu s principy AKI, což eh, představuje vlastně zájmy eh, jaksi těch, všech těchto skupin. Ano, a v neposlední řadě tedy pan, před, pan zpravodaj. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a poděkovala bych rádi všem kolegům a kolegyním. Mně je líto, že v Sarajevu jsme nemohli paní Zvianovič navštívit. Ona je ministriní pro republiku Srbská. Já si myslím, že republika Srbská musí být zahrnuta do našeho procesu. Já jsem ji pozval do Bruselu. Někdo se zde zmínil o americkém pohledu na celou věc. Já myslím, že s Američany bychom měli pokračovat v této práci, tak jak jsme se domluvili v posledních několika letech. Myslím si, že tento vliv americký by měl zůstat v našem povědomí. Bylo by opravdu hloupé, kdybychom se snažili v Bosně o nějakou konfrontaci z tohoto hlediska. No ale doufám, že socialističtí kolegové budou hlasovat pro kompromisní návrhy. Vím, že v tomto ohledu máme většinu EPP, konzervativci a liberálové, tak jak to vypadalo i u nového předsedy Evropského parlamentu. Ovšem osobně bych skutečně chtěl spolupracovat i se socialistickou frakcí, včetně otázky jednotlivých národů eh, této země, o kterých jsme hovořili i v našich předchozích ustanoveních. A poslední věc. Já se před naší schůzkou Eh, zúčastnil i výboru pro ústavní záležitosti, kde se hovořilo o rozdělení mandátu po Brexitu, včetně hypotézy toho, že by vstoupili do EU nové země. A Bosna a Hercegovina tam byla zmíněna na tomto výboru pro ústavní záležitosti jakožto potenciální další země, která by měla 11 mandátů. Čili měli bychom být optimističtí, socialističtí kolegové, prosím, zapomeňme na tu na ty bitvy mezi námi a eh, vámi, například i u eh, Chorvatska. Děkuji. Okay, thank you. The vote on this report. Děkujeme a hlasování proběhne zítra, jak všichni víte. Then can come to... Teď přecházíme k bodu číslo 7. Tady jde o zprávu o zprávě Komise o bývalé Jugoslávské republice Makedonii za rok 2016. Tento návrh zprávy e, nyní e, prodiskutováváme tady poprvé a je. Jak už je naším dobrým zvykem, předám hned slovo panu Weiglovi, aby představil svou zprávu. Už máme jenom asi 13 minut. Pět minut máte. No, this is the first consideration. Yours was the second. Tohle je tedy první rozprava. Proto máte pět minut. Druhá rozprava je tři minuty. Jaz eh, ne bom povzemal poročila, poročilo ste dobili. Je... Děkuji. Zprávu máte k dispozici, takže eh, tady nebudu eh, probírat všechny jednotlivé body. Mě totiž spíše zajímá, co k tomu řeknete vy. Takže opravdu řeknu jenom velmi stručně následující. Eh, teď samozřejmě jde o otázku, ehm, zda Makedonie zůstane tam, kde eh, se nachází nyní, to znamená v jakémsi čekatelském eh, seznamu, anebo už ji teda, tedy umožníme konečně stát se kandidátskou zemí. Tady samozřejmě také jde o otázku, zda eh, naplňuje všechna kritéria komise, a my se k tomu vyjadřujeme i v naší zprávě, e, zaznamenala pokrok a oznámila také mm, možnost e, otevření přestupních vyjednávání a to po volbách, které proběhly ke konci minulého roku. E, tyto volby proběhly bez větších problémů, byly tam tedy pozorovatelské mise, takže tam eh, k žádným větším problémům nedošlo. Nicméně zatím Makedonie nemá novou vládu. Zdá se, že je to poměrně komplikovaný proces tuto vládu sestavit. Nejméně sympatická a přijatelná mm, možnost je, že by došlo k opakování voleb Opakování voleb by znamenalo, že se jaksi prohlubuje krize v této zemi. A Evropská komise a Evropský parlament se přitom snaží eh, udělat maximum pro to, aby země z této krize se vymanila. Všechny mm, makedonské strany řekly, že dají nad zájmy, za zájmy své strany samozřejmě zájmy své země. Takže to je takové ujišťující prohlášení. E, také se předpokládá um, ustanovení uh, jakéhosi zvláštního státního zastupitelství, které by se věnovalo přeskoumávání um, různých eh, možností. Potom zmiňuji otázku eh, při pomoci řešení uprchlické krize, eh, prosazování evropské zahraniční politiky, boj proti korupci, stále tam problémy s korupcí se přitom vyskytují. Potom zase je otázka menšin i jazykových menšin a dodržení dohody z Ohridu. Velmi důležitá je reforma justice. Makedonie potřebuje naši podporu, protože pokrok Makedonie jistě bude mít pozitivní dopad i na celý region. Ve zprávě naleznete také mé stanovisko, že začátek vyjednávání nemůžeme učinit závislým nad, eh, na tom, eh, zda se, jak se vyřeší všechny ty otázky, které jsem právě zmiňoval. Zpráva také apeluje na Evropskou komisi, tak, aby se angažovala v, eh, v hledání řešení otázky názvu této země. Co by mohlo přispět k tomu, aby tento problém byl konečně vyřešen? Thank you. Děkuji. Děkuji panu Weiglovi. Nyní dám slovo panu Andersu Petrlemu, který eh, předsedá misi do Firomu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 ne samo regije, ampak tudi Evropske zveze, da je presežena tako notranja kot zunanja blokada. Hvala. Thank you. And we go to the shadow rapporteurs and we start. Děkuji. Pan Kelam, prosím. Děkuji mnohokrát, gratuluji kolegovi Vajglovi ke spělé, skvělé zprávě. Ta zpráva je velmi vyvážená, konstruktivní. Komplikovaná a stále se měnící situace v zemi vyžaduje dodatečný, dodatečné eh, odstavce a já věřím, že se nám podaří nalézt eh, kompromis. Já souhlasím s předřečníky, že zachování eh, vlastně viděny integrace do EU je taky velký eh, závazek, a, ale je to i závazek pro EU. Musí existovat možnost reform a také ustanovení vlády, eh, tak, aby bylo možné začít s oficiálními předstupními vyjednávání s tím, že e, otevřené bilaterální otázky se sousody budou řešeny tedy buď paralelně nebo později. Jinak by to mohlo mít negativní demoralizující e, dopad. Jak o tom hovoří čtvrtý e, odstavec zprávy. Je také velmi důležité chápat, že eh, volby neznamenají konoc dohody z pržiny. A je potřeba, aby všechny smluvní strany tuto dohodu dodržovaly v, při nejmenším v dohledné budoucnosti. Za SAD pan Pišula. Kolegi Ivi Vajglu na nácrtu izvješća je Děkuji panu Vajklovi za to, že eh, jasně sestavil všechny eh, dostupné údaje, eh, že jasně tedy vystavil zprávu o tom, co se děje v této zemi, která se potýká s celou řadou potíží. Evropská unie také se samozřejmě zasazuje o to, aby situace v Makedonii byla co Eh, nejstabilnější, aby eh, byly brány ohledy na eh, takzvanou dohodu z Pržina a mm, aby už byla ukončena ta výjimečná situace, v níž se lidé nacházeli po mm, vlastně dva roky. Tady jde vlastně také zapojení soudů do vyšetřování, svobodu médií, boj proti korupci, Určitě zde zaznamenáváme úsilí eh, o nápravu. Eh, důležité, důležitá je také otázka vztahy, vztahu mezi různými etniky. Národní ekonomika je stabilní, ale je tam hodně velká nezaměstnanost, zejména mladých. Já tedy doufám, že ten eh, povolební proces proběhne bez nějaké politické diskriminace tak eh, že to tedy vlastně po včerejším neúspěchu půjde už správným směrem. Nyní za skupinu GUE NGL paní Zachová. Děkuji, pane předsedo. Eh, často už jsem zdůrazňovala, že potřebujeme poukázat na, i na e, ty negativní aspekty e, jednotlivých zemí, které chtějí vstoupit do EU. My tady přeskoumáváme samozřejmě také e, životní podmínky lidí v firmu. Probíhá zde politický dialog Nedávno proběhly i volby. Zdá se, že to proběhlo poměrně dobře. Ale trošku chybí taková politická atmosféra v této zemi. Také nedostatek politické vůle bojovat s korupcí, justiční systém se určitě na vysoké úrovni také napojen na korupční skandály, média a e, veřejná zpráva se potýkají s celou řadu, řadou problémů. A vlastně e, se jaksi e, posunují dozadu vůči kritériím Skodaně. Pan Weigl se zaměřuje spíše na ty pozitivnější aspekty a zapomíná trošku i na tuhle tu negativnější stránku. Protože určitě nemůžeme ocenit zemi za eh, takovéto problémy. Firm tedy musí překonat eh, jakési tyto propasti, protože Jinak se situace zhorší, i co se týče tedy klíčové otázky dobrých eh, sousedních vztahů. Firm prostě musí eh, projevit jasnou snahu eh, zlepšit tyto vztahy a zatím nejsou vidět. Teď za zelené, prosím. Já bych rád poděkoval kolegovi Weiglovi za tuto velmi profesionální a vyváženou zprávu. My eh, v zásadě podporujeme tuto zprávu, zmíním jenom pár bodů, ke kterým se chci vyjádřit. Eh, v případě bilaterálních sporů to by, ty, či bilaterální spory by neměly být bariérou pro zahájení vyjednávání. Nej, efektivnější eh, řešení by bylo nějaká mezinárodní arbitráž. Firom má obrovské problémy s korupcí a organizovaným zločinem, eh, stejně jako řada jiných zemí na západním Balkáně. Takže my zde potřebujeme takovou, eh, takový trošku regionální strategický plán pro celou tuto oblast který by mm, možná poskytl větší naději na efektivní vyřešení tohoto problému. Ještě upozorňuji na eh, závěry eh, výboru ehm, z Bernu, který eh, se vyjádřil k ochraně životního prostředí. Tento stálý výbor volá po, o pozastavení e, implementace některých projektů, které e, by měly být závislé na dokončení e, hodnocení dopadu na životní prostředí. Děkuji. Nyní máme ještě pět řečníků, každý na minutu. Pan Preda, prosím. Dovolte, pan nepředseda, bych poděkoval Ivo Vajglovi který skutečně opravdu zdůraznil všechny pro nás důležité oblasti ve své zprávě. Samozřejmě, že je zásadní zde mít reformy, přibližování z Unii. Ovšem víme, že tam byla krize, která ohrozila vše, co bylo dosaženo. Dochází k polarizaci mezi jednotlivými politickými frakcemi, mezi hlavními politickými stranami dochází k takovému boji a to všechno poukazuje na to, že je zde vlastně určité, určitá blokace v oblasti reform. Proto je důležité se opětovně vrátit k vyjednávacímu stolu a tlačit na místní vládu. Zároveň spolupracovat s místními orgány, aby se Makedonie vrátila na svou cestu směrem k Evropě. Toto je nejdůležitější signál, který bychom měli touto zprávou za letošní rok vyslat této zemi. Za SAD, pan Fleckenstein, prosím. Já děkuji panu Weiglovi za jeho zprávu. Ještě dodám jednu aktuální věc. Kolují eh, takové pověsti v Makedonii, tomuto parlamentu i komisi vlastně nejde o to, kdo vládne. Pokud eh, tam je jasná většina, zda jsou to eh, konzervativci nebo albánské strany, nebo sociální demokracie a albánské strany. Důležité je, aby byla stabilní vláda, která se také eh, chce vydat evropskou cestou a ty reformy, tak eh, jak jsou eh, definovány v dohodě z Pržina, eh, vlastně budou také prováděny. O to tedy jde, pokud se k nám někdo chce přiblížit, podpoříme samozřejmě evropskou politiku. Tady určitě nejde o to, že bychom se chtěli vyjádřit na podporu jedné nebo druhé strany. Then we go to Mr. Papa, Papadakis for one minute. Pan Papadakis má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. To, co řekl pan předseda Tajani nedávno, je součástí takového zneklidňujícího trendu. Tak je to otázka oficiálního názvu FIROMu, parlament podporoval lidi s trochu odlišnou agendou v této oblasti role Evropského parlamentu. by měla být v posílení postavení hlavního města konkrétních zemí a právě proto bychom měli přijít trošku s jiným přístupem v této zprávě, pokud jde o FIROM. Je tam i otázka uprchlíků, uzavření hranic, Mnoho z těchto lidí nakonec skončilo v Řecku, museli být proti imperialistickým plánům tohoto charakteru a musíme zajistit, aby nedošlo k monopolu v této oblasti. Děkuji. Pan Kafelikanis, jedna minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud jde o stranu 4, bod A, hovoří se tam o parlamentních volbách v Makedonii. V bodě 17 na straně 6 se hovoří o makedonské ekonomice a 82 na straně 7 hovoří se zde o mezinárodní spolupráci s Makedonií a tak dále. Já bych rovněž rád eh, zmínil to, o čem se vyjádřil pan předseda Tajány, minulý týden ve středu. Nyní je to člověk, který vystupuje za Evropský parlament a já zde cituji, že pokud jde o mezinárodní uznání této republiky, že bude uznána jakožto Fajron, bývalá republika Makedonie. Rád bych ale řekl, že v této zprávě, že název této zprávy je zpráva o bývalé Jugoslávské republice Makedonie ale v textu potom už vidíme například Makedonii změněnou samostatně. Na straně 4 se hovoří o tom, že spory by neměly představovat v tomto ohledu překážku v zahájení jednání o přistoupení. Rád bych zúraznil jako poslední bod to, že jde o mezinárodní věc, nejde o bilaterální záležitost. pro to, ten, ten odkaz na OSN. A měli bychom se zmínit o rezolucích OSN 187 a 108. Děkujeme. A nyní další kolega. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž rád zúraznil této zprávě následující věci, a to jsou bilaterální rozdíly. Bilaterální rozdíly, které ale neměly být překážkou zahájení jednání o vstupu. dvě věci. Nejde pouze o tento problém bilaterálního problému, pokud bilaterální záležitosti, která se týká názvu této země. Nejde o bilaterální problém, jde o mezinárodní záležitost. Máme zde snahu Rady bezpečnosti OSN, která se snaží vyřešit tento problém a hovoří ne o republice, o, nebo Makedonské republice, ale o bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Problém je právě v tomto ohledu a ten brání zahájení jednání o přistoupení. Proto bych rád opětovně odsoudil poznámky, se kterými přišel pan předseda Tajány minulý týden, protože to určitě nepomůže v pokroku v této oblasti. Děkujeme a nyní eh, další řečnici, paní Šujica má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu Bajglovi za jeho zapojení eh, a zaangažovanost v tomto ohledu nejenom u této zprávy, ale vůbec eh, k problematice bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Je to profesionální zpráva. Pan Fleckenstein řekl správně, že bychom se neměli dívat pouze na vládu. Musíme se bez ohledu na to, kdo je u vlády, snažit pomáhat bývalé republice Makedonie navrátit se k regionální spolupráci, protože bez regionální spolupráce není cesta do Evropské unie. A zároveň bychom měli hovořit o bilaterálních otázkách, o mezinárodních otázkách, ty musí být vyřešeny. Dále je to problém s Bulharskem. Já doufám, že půjdeme tímto směrem, protože potřebujeme stabilní vládu v Makedonii, která bude implementovat reformy a zároveň dohody, které se týkaly i Chorvatska. Děkujeme. Další řečník. Děkuji za slovo. Já jsem od roku 99 členem Evropského parlamentu a pokud jde o název Makedonie, ta diskuze je stejná. Na jedné straně bereme v potaz to, že Řecko má veto v tomto ohledu a všichni řečtí kolegové ze všech stran jsou stejného názoru. To je jeden blok. Ale prosím, nezapomínejte, ano, nesmíme na to zapomínat, ale my všichni v Evropě hovoříme prostě o Makedonii, tak prosím, abyste nás nesnažili se přesvědčit. Ano, nejenom bilaterálně, ale v našich médiích, všude, v novinách hovoříme o Makedonii. Prosím, aby se si uvědomili, že jste izolováni v tomto hledu a i přesto ale máte veto. Poslední čtvrtstoletí jsme ve stejné patové situaci a tak toto bude pokračovat, pokud se nic nezmění. Já, mně je skutečně líto, že nehovoříme o důležitých věcech, které jsou zásadní pro makedonský lid a ne nějaká součást mytodol, my, eh, eh, mytologie. Děkujeme. Komise ještě poslední poznámky. Děkujeme, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Rádi bychom poděkovali panu Vajglovi za návrh zprávy i práci, kterou odvedla v průběhu celého roku. Je nesmírně důležité, abychom vyslali jasný signál této zemi. Návrh zprávy odráží velice dobře hlavní závěry naší zprávy z roku 2016 loňském roce ta, se tato země potýkala s politickou krizi. My jsme vyjádřili naše obavy v tomto ohledu, pokud je o justici, ale i o státní administrativu. My velice si ceníme práci vašeho výboru, pana Flankensteina, Weigla i Kukana, kteří společně s panem komisařem Hánem pomáhali k vytvoření této dohody a pokračují v její implementaci. Předčasné parlamentní volby jsou součástí této dohody, avšem jsou pouze počátkem celého úsilí. Potřebujeme samozřejmě vytvoření stabilní vlády a chceme, aby vláda i opozice spolupracovaly a dohnali ztracený čas. V tomto ohledu víme, jaká jsou naše očekávání. Chceme implementovat eh, urgentní reformy a aby byl vytvořen úřad speciálního prokurátora, včetně zdrojů pro dokončení a dopracování jeho práce. Komise bude pokračovat politickou podporu v nalezení vzájemně akceptovatelného řešení, pokud si to budou obě strany přát. A dále jsou to závěrečná doporučení komise. My jsme jasně řekli, co musíme udělat, aby se tato země dostala zpět na cestu k EU integraci. Buďte si jistí tím, že budeme monitorovat tento stav, budeme pomáhat této zemi a pravidelně aktualizovat a informovat Evropský parlament. Děkujeme. Pane zpravodaji, nějaké závěrečné slovo? Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem kolegům za všechny návrhy, nápady, za jejich podporu mě jakožto autorovi a já samozřejmě se budu snažit zohlednit všechny pozměňovací návrhy. Pokud jde o tuto diskuzi ohledně názvu této země, zda i jde o bilaterální, či mezinárodní, či světový problém, bez ohledu na to by se tato otázka neměla vůbec klást. Myslím si, že tato otázka by měla být vyřešena co nejrychleji a proto prosím za větší zaangažovanost Evropské unie v hledání řešení. Nesmíme dovolit, aby se tomu věnovaly pouze Spojené národy. Makedonie je prostě mnohem blíž naší evropské realitě, než si to myslíme. A pokud budeme bránit tomu, aby se přiblížila k EU, tak bychom za to zaplatili možná příliš vysokou cenu. Já chápu řecké kolegy, kteří vyjádřili své určité obavy. Já samozřejmě akceptuji jejich obavy a argumenty každém ohledu ale bych rád řekl, že většina poslanců, kteří zde jsou a kteří zastupují naši zemi, chápou, že nebo teda vnímáme tuto zemi jako Makedonii, tak vnímáme realitu tohoto regionu. Není to proto, že bychom proti ním chtěli nějak vystupovat. 7.2. budeme um, o tom ještě hovořit a 28. hlasovat. Další zprávu je zpráva komise o Černé hoře a nyní má slovo pan Tanok. Ano, to je první projednání na rozprávy, takže bychom měli mít pět minut. Dobrá, máte pět minut. Takže připomínáme si pět let od zahájení přístupových jednání Černé eh, hory 20 výčet z těch 36 kapitol, eh, které byly nezbytné splnit, tedy již jsou naplněny. Je tu tedy podstatný pokrok v přístupovém jednání, to je zřejmé a postupuje tedy dále velice dobře v těch klíčových kapitole 23, 34, spravedlnost a podobné, tam tedy taky došlo k podstatnému pokroku od mé poslední zprávy. Ta byla velice důležitá, proběhly parlamentní zprávy, došlo k změně premiéra. Já jsem se s panem Rankovičem setkal minulý týden a přístupový protokol, přistoupení k NATO byl podepsán. Volby proběhly v rámci nového regulačního rámce, jednotlivci se eh, eh, elektronicky zapisovali, proběhlo elektronický identifikační systém, který často je e, na vyšší úrovni, než jaký známe v naší zemi. Také e, e, došlo tedy k k vládnímu přechodu, k změně, došlo k, k tomu, že i členové opozice se dostali do vlády na některá ministerstvo. No, ehm, byly tu určité obavy, že by tu mohly být eh, jaksi nekalé vlivy ze strany určitých vládních členů, ale eh, byli jsme utvrzeni, že tedy k tomu takto eh, nebude. Mezinárodní pozorovatelé voleb oznámili, že volby proběhly v pořádku, základní svobody byly respektovány. Byly tu dále obavy ohledně uzavření určité platformy eh, veřejných médií, ale to bylo na základě kontextu určitého domělého útoku a vše bylo následně po volbách napraveno. Takže nyní panuje koncenzus ohledně tedy vytvoření mm, vlády. Ehm, a členové vlády mě utvrdili, že ten plánovaný útok na předchozího premiéra Djukanoviče bylo opravdovou hrozbou. Já jsem vyjádřil určité obavy o této situaci. Myslím si, že to dokazuje, jak narůstající nátlak má Rusko v Černé hoře a v dalších sousedních zemích v regionu. Je jasné, že tedy je to konkrétní posud ze strany eh, Ruska ovlivnit jejich přistoupení k NATO a tak nějak narušit tu trajektorii ve směřování k Evropě. Je tedy důležité, aby se všechny zúčastněné strany řádně zapojily do demokratického parlamentního pokusu. Bojkotování eh, parlamentu ze strany opozice, to narušuje kredibilitu toho demokratického procesu v Černé hoře a jeho institucí. Eh, doufám ale, že se nám podařilo nastolit řádné rovnováhy v zprávě našeho výboru a že všechny strany budou schopny se k tomu připojit. Je to eh, již tedy za poslední roky sedmá příležitost, kdy takto jako zpravodaj mohu reportovat o, postupech a pokrocích této zemi. Myslím si, že Černá hora je vždy eh, takovým dobrým příkladem v tom regionu. A co se letošního roku týče, tady si myslím, že my jakožto výbor bychom měli vyjádřit podporu pro žádost této země. NATO a EU jsou samozřejmě oddělené instituce, nicméně obě dohromady představují takové euroatlantické vedení, možnou tedy cestu, jak víc jejich situace. Podporujeme tedy tuto agendu a doufám, že to bude i podpora ze strany Spojených států po eh, změně eh, ve eh, vedení země. A, možná je to tedy naposledy, kdy otázka ta je zahrnuto do této zprávy. A já si nyní rád vyslechnu tedy, co kolegové, stínoví zpravodajové a další si přeji k této zprávě říct. Kolegně Daču to není, takže paní Daja za minutu a půl. Děkuji. Za analýzu DOS bych eh, chtěla poděkovat Charlesi Tanakovi za jeho práci, za to, eh, že se zapojil se stínovými zpravodají v jednání konkrétní pozměvací návrhy. Tady bychom zdůraznili oblast ochrany lidských práv a životního prostředí, svobodu tisku a hospodářský rozvoj. Máme zprávu z, o, o tom, jak proběhly volby. Tady je zásadní to, že všichni aktéři, jak opozice, tak vláda, implementovali doporučení v tom volebním procesu, aby celý proces byl maximálně důvěryhodný. Politické klima a bojkot e, parlamentu je znepokojící, je třeba tuto situaci vyřešit co nejrychleji transparentní eh, vyřešení a šetření toho pokusu na útok na premiéra by se měl uzavřít co nejrychleji. Otázka přistoupení k NATO také rozhodnutí ehm, samotného lidu Černé hory, stejně tak o přistoupení k Evropské unii. A je třeba tedy, aby celá země nadále na tom pracovala. Dále stínovi zpravodajové za EPP, paní Šuisa, prosím za pana Kovačeva, který je stínovým zpravodajem. Pan Kovačev se omlouvá, chtěl by pohlahopřát panu Tanokovi za toto kvalitní usnesení, podporuje tuto verzi textu. Černá hora, ano, je tím kvalitním příkladem zemí v regionu, přebírá zodpovědnost a je dobrým příkladem pro sousední kandidátský zem, země jeho východní Evropy. Bohužel některé reformy eh, nekráčejí tak rychlým eh, rytmem a země eh, má určité problémy ještě k vyřešení to tedy podle názoru pana Kovačeva, tedy ekonomické problémy, vysoká míra korupce, organizovaný zločin, politický vliv v soudním systému, nezaměstnanost mládeže, praní špinavých peněz, financování terorismu. Také um, legis, volební legislativa by měla být řádně implementována a všechny politické strany by se měly aktivně zapojit. Uh, Země je připom- připravena k plnění ekonomických kritérií a je schopna, má tedy schopnosti čelit ekonomickému tlaku. Ehm, právní a soudní reforma probíhá, některé úrovně již pokročily, a boj proti korupci a boj proti organizovanému zločinu, tam již došlo k pokroku, ale problémy jsou v oblasti ochrany lidských práv a ještě kolega Kovačev zmiňuje, že Černá hora pokračuje tedy eh, ruku v ruce s mm, směřováním bezpečnostní a zahraniční politiky EU a tedy připravuje se k členství eh, Černé hory v NATO. A ještě jednou kolega oceňuje výtečnou práci kolegy Tanoka. Za SND pan kolega Papadakis. Děkuji. Já bych v první řadě chtěl omluvit kolegu Androlakise, který není přítomen. Černá hora je příkladem pro Balkán a ta, tuto dynamiku je třeba zachovat. Nicméně, bohužel, prvky jako ten atentát v den voleb anebo zacházení opozice, to znepokojuje náš parlament není možné, aby období politické nestability skoncovalo se vším, čeho země již dosáhla. Je třeba zjistit, co opravdu, k čemu došlo v tom atentátu. Jinak eh, opozice by se měla účastnit běžného parlamentního života. Nicméně zdá se, že ten evropský směr eh, kráčení v této země nebyl nějak postižen. V pátek byla přijata opatření a Zaznamenali jsme, že evropské aky a to přibližování se k evropskému aky je i nadále prioritou pro Černou horu. Dále je třeba také učinit opatření v oblasti nezaměstnanosti mládeže tady černohorské orgány již eh, podstatně pokročily. A co se týče NATO, tak tady nezapomínejme, že vstup do NATO se netýká, není napojen na vstup do EU. Také chci poděkovat kolegovi Tanokovi za výtečnou spolupráci. Předložím pozměvací návrhy k tomu, co tu zaznělo. Děkuji. A nyní eh, za ALDE Kolega Radoš, děkuji. Také já bych chtěl poděkovat panu Tanokovi za výtečnou spolupráci. Černá hora je zemí, která je nejlépe připravena k přistoupení EU, i když má mnohem problémy, i problémy strategické. To je otázka nezávislosti soudního systému, korupce, svobody eh, sdělovacích prostředků a také volební proces měl určitě potíže, i když nakonec skončil s úspěchem. Jedná se o zemi s eh, demokratickým směřováním a, a co je tu důležité? Důležitá je ta situace, která napětí, které zabraňuje, aby se v zemi žilo dobře. Chtěl bych zmínit ten atentát na instituce, ke kterému došlo v, v den voleb. Mohlo to skončit jiným způsobem, mohlo to způsobit nějaké povstání, uzavření země, mohlo to vést mnohem rozsáhlejší krizi. Myslím si, že ta možnost stále přetrvává, ten bojkot opozice a to vměšování se ze strany zahraničí. Myslím si, že toto vyřešení by mělo proběhnout řádně, aby se zjistilo, kdo byl tady tím vyníkem. My tu nemáme žádné další žádosti stínových zpravodajů. Ne, ještě se hlásí jeden kolega, kolega Meserič. Děkuji také já tu opět zastupuji paní Lunáček, stínovou zpravodajku, která dnes nemůže být přítomna, za to se omlouvá. V první řadě bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za velice kvalitní práci při návrhu textu a zmíním několik stročných bodů z jejího textu. Sdílíme obavy zpravodaje, co se týče eh, ten pokus o eh, útok, také vměšování Ruska do země, které je znepokojící. Dále ten útok na premiéra stejně znepokojivé je, že tedy vláda zablokovala tu platformu pro sociální média. To bychom očekávali v Rusku, ale ne v zemi, která se snaží přistoupit k NATO. To by se možná mohlo také objevit ve zprávě. A pak eh, k těm záležitostem z odstavce 5, tady je asi dobré, stálo by za to zmínit eh, i jiné, včetně Telekomu, který vlastně eh, tady zahrnuje to, nebo ta otázka korupce, včetně tedy vysokých členů vlády a podobně. Pak tedy obecně děkujeme za kvalitní text a možná ještě, co se týče ta mezinárodní legislativa, srovnání tedy s, s, s legislativou, kterou transponovala země, a pak ještě ty elektrárny. O tady otázka zahraničních investorů, kteří se chovají tak nějak neřízeně a pak eh, ta krásná jezera, tedy přírodní bohatství, tomu bychom měli také věnovat velkou pozornost. Děkuji a máme tu další žádost, pan Kukan za EPP. Děkuji, pane předsedo. Ehm, velice si cením práce pana zpravodaje, jak i nadále věnuje své úsilí do integračního procesu Černé hory. Černohora si zvolila pro evropskou vládu v loňském roce a jde tedy cestou směrem k EU a transatlantické alianci. Je to důležité pro stabilitu země a proto my tuto volbu plně podporujeme. Měli bychom také oznat podporu občanů eh, Černé hory v jejich aspiracích eh, k Evropské unii. Ta dosahuje téměř 80 eh, Lituji, že opozice bojkotuje parlament. Doufejme, že práce parlamentu znovu začne brzy a bude pokračovat ve své agendě. Eh, opozice patří mimo eh, vlastně i demokraticky do parlamentu, ne mimo parlament. A v tom reformním procesu vidíme opravdové upřímné zájmy a přejeme si tedy, aby tato země byla naším důvěrohodným partnerem, ale je třeba zapracovat ještě v boji proti korupci, um, svobodě médií a dalších oblastech. Sta- rozhodla se tato země tedy stát členem NATO. Toto jejich přání také podporujeme. Je tu určitý problém s vměšováním Ruska do země, ale doufejme tedy, že se podaří této zemi stát členem NATO, že od tohoto nebude odrazena. Nikdo nemůže hovořit dvakrát, takže žádné další udělení slova a slovo má komise. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, já bych ráda poděkovala panu Tanokovi za jeho návrh textu k Černé hoře. A my tento text vítáme a společně jako vy si ceníme to, že tedy integrační politika je nyní pro zemi klíčovou. Je třeba zaměřit se na bezpečnostní obranou politiku, ta je v regionu zásadní. Toto sdělení ostatně zopakoval i premiér Markovič minulý týden v Bruselu. Co se týče přístupu k celému procesu, je důležité, aby Černá hora volně rozhodovala o své budoucnosti bez nějakého našeho vněšování. My následujeme ten vývoj toho pokusu v průběhu voleb, no a naše sdělení všem je to, aby se politická debata vrátila do demokratických institucí, konkrétně do parlamentu, kam patří. Také my vítáme ten podstatný pokrok na cestě k jednání. Těch 26 otevřených kapitol, dvě jsou dodat, dočasně uzavřené. Tento pokrok tedy vítáme, doufejme, doufáme, že se pokročí ještě vpřed. Pak, eh, co se týče právního státu, tady ten eh, může trošku podmínit ten pokrok v jednání. Korupce, organizovaný zločin je totiž stále středem obav a stejně tak eh, instituce postupně tedy se otvírají k jaksi rozšíření právního státu a je třeba tedy na tom zapracovat. No a na závěr ještě několik ekonomických eh, věcí. Urgentně země musí napravit eh, jejich fiskální pozici tím, že bude implementovat eh, fiskální a daňový plán, aby se snížila míra neformálního sektoru a stabilizovaly veřejné výdaje. Tímto vám děkujeme za tuto výměnu názoru ohledně Černé hory. Děkuji a ještě pan zpravodaj, přejete si říct něco na závěr, pane Tanoku? Yeah, I wanted to particularly thank the shadow. Děkuji a bych hlavně chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům i Eh, jmenovitě panu Kukanovi za velmi dobrou eh, spolupráci. Eh, kolegové, kteří se na tom spolupracovali, mají opravdu dlouhé zkušenosti ohledně Černé hory. Také jsme hovořili o, otáz, o otázce ruských sankcí. Já souhlasím s paní Susou, že je potřeba bojovat proti organizovanému zločinu, eh, eh, podpořit právní stát. To jsou stále ještě problémy v eh, Černé hoře a oni si to ale uvědomují a snaží se opravdu každý rok tu situaci zlepšit. Já zvážím všechny navrhované pozměňovací návrhy, zejména tedy co se týče lidských práv, životního prostředí, svobody tisku a tak dále. Pokud se mi to podaří, tak je podpořím. Děkuji mnohokrát. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 7. února a o zprávě budeme hlasovat 28. února. Tím um, uzavírám veřejnou část dnešní schůze a uděláme zkrátkou přestávku před schůzí koordinátorů.